Přichází pan předseda. Prosím pěkně, posaďte se. Zahajuji naše zasedání. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dnes dopoledne jsme zaznamenali šokující zprávy z Pákistánu. Ve škole bylo více než 120 lidí, mezi nimi více než 100 dětí Eh, chladnokrevně zavražděno Talibánem. Eh, stále ještě se nacházejí lidé v moci těchto teroristů. Tento ostudný čin eh, způsobuje, že jsme naprosto bez řeči a ukazuje to ještě jednou na nelidskost, s jakou postupuje Taliban, jejich ideologie pohrdající lidmi, eh, jejich nemilosrdný fanatismus. A co nás šokuje zejména, že se, že se nezastaví ani před vražděním dětí. Eh, náš soucit je s oběťmi v tomto okamžiku, s jejich rodinami a přáteli. Vyjadřujeme solidaritu s pakistánským národem a ve jménu Evropského parlamentu vyslovuji náš plný soucit všem obětem a eh, přejeme jim, aby